Dámy a pánové, poprosím vás, usaďte se. Poprosím vás, buďte tak moc hodní a utište se. Začneme testovacím hlasováním. Sedněte si na svá místa. Tak, hlasovací karty si připravte, prosím, pokud bychom je náhodou potřebovali. You open the vote? Right, the, right. We'll try, right. No, mine's not working. Bohužel zařízení nám nefunguje, zdá se, takže ještě trošičku trpělivosti. Chyba je na naší straně. Tak, takže testujeme. Všichni jsou pohodlně usazeni, testovací hlasování bude. Usaďte se, prosím, od, eh, zahajujeme hlasování. Máme tady 32 karet, 27, 28 hlasovalo. ještě 4, 29. Right, two more. Tak ještě dva, prosím. Ještě jeden hlas. Ještě někdo? The, the vice president's having problem. Tady místo předseda má trošičku potíže. Tak, končíme hlasování. Takže 28 z vás se usadilo a někomu jednomu se to nějak nelíbí. Nicméně váš přístroj tedy nefunguje, takže máme tady ještě jeden hlas od EPP, pokud by to bylo zapotřebí. Takže prosím, nejprve budeme hlasovat o zprávě Verna Langena, o derivátech, eh, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. Jsme připraveni, prosím, výborně. Takže zpráva Langen. Všichni mají dokumenty před sebou, doufám. Všichni mají dokumenty, výborně. Takže nejprve pozměňovací návrh 126, 127, 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se? Zamítnuto. Kompromis A je pro, proti, tak to je přijato. Teď kompromis A K na další straně, kde je ústní pozměňovací návrh od EKR, kde se přidá k poslední části s výjimkou těch eh, až po nemovitosti. Poslední část z návrhu 263. Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh. Ano. Proti. Zdrželi se. Dobře, takže ústní pozměňovací návrh je zamítnut. Takže kompromis bez ústního návrhu pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže AL, to je několik stránek dál na straně 5, ve čtyřech částech. První část, kdo je pro,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 Takže je to na naší straně osm eh, dílčí hlasování, sedm částí. Tomu říkám kompromis. Takže první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtvrtá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pátá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Šestá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Eh, přijato. Takže kompromis to přece jenom je. Teď tedy kompromis a N což je na straně 13 v našich dokumentech. Kompromis A N. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tedy pozměňovací návrh 393. 394. Kdo je pro? A 393 odpadá. Aha. Takže 394, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh AO, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. E, AP s ústním pozměňovacím návrhem od ALDE což je ve vašich dokumentacích, se přidá eh, potřebné, férové a eh, rozumné. Eh, takže nejprve prosím ten ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, takže odmítáme nutné a rozumné. Takže teď tedy a P bez ústního pozměňovacího, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to je přijato. Dobrá, teď tedy AQ, to je o stránku dál, ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, to je zamítnuto. Teď tedy AR. Dvě části. Je to na stránce 18 v, našich, v našem balíčku. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. To znamená teď AS. Myslím si, že to je strana 22 podle našich materiálů. AS, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy AT na straně 24, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? E, přijato. A U na stejné straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To je přijato. A V na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A dvojité V. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? E, přijato. A X na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A Y, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, to je přijato. A Z, což je o dvě strany dál, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy BA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy BB, pokud bych to našla, BB nemáme, aha. BB uteklo. Tak bohužel BB zmizelo, zkusíme BC. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BD, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A teď ne BE, ale e, nový kompromisní návrh ZZ o článku 18a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tedy BE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. BF na další straně, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BG, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BH, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď BI o dvě strany dál, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Prosím, kolegové, je tu už moc hluchu. B je, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BK na další straně dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BL což je na další straně. Ano, BL, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BM. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Další strana BN. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. BO. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. BP. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Markusy, prosím vás. Tak. Vy nám to tady celé prohovoříte, to hlasování. BQ. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BR. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BS. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BT. Pro, proti, zdrželi se, přijato. BU. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BV, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. B2TV, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Předpokládám, že je to přijato, hlasoval jste, ano. BZ. Skočíme na BZ, až to najdeme. Pozor, ale ještě BX jsme přeskočili. Takže BX o článku 38, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. BY pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy BZ, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď CA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CB, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CC. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CD. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. E, prosím, stižte se. CE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CF. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CG. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CH, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CI, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CJ, kdo je pro? Moment. Ano, CJ, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CK, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CL, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. CM, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CN, kdo je proti, kdo je, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CO, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CP, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CQ, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CR, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CS, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CT, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CU, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. CV, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. C2TV, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato CX, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato CY, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato CZ, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato DA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. DB, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. DC, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. DD, kdo je pro, A moment, máte pravdu, trošku se předbíhám. 964 kdo je proti? Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tedy DD, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. DE, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. DF, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. DG, Tak, dva ústní pozměňovací návrhy. Jeden od zelených, ten je dlouhý, a jeden od Alde, který je krátký. Takže eh, vezmeme mě v pořadí, jak jsou tady. To znamená, nejprve ústní pozměňovací návrh, takže ten zelený návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto ALDE, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže kompromis DG původní, kdo je pro, proti, při, zdrželi se, přijato. Teď tedy přejdeme na DH. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď tedy zpět na začátek abecedy, kompromisní návrh A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, B, pro, proti, zdrželi se přijato, C, pro, proti, zdrželi se přijato teď eh, návrh 134. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A číslo 135, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, číslo 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže kompromisní návrh E pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní G, pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno. F, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, teď číslo 152 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, kompromisní návrh I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, teď číslo 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 158. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. E, teď číslo čtyři, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 160, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 161, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 162, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, e, přijato. Kompromis K, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis L. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. M. Pardon. Já mám eh, zde 6, ale je tady napsáno, pokud přijato, 6, 6 odpadá. Takže kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď číslo 169. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Ano, šampaňské půjde na vás, Markus Jano. 171, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 172, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Zamítnuto. 173, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šampaňské nebude. Pozměnil se návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže přijato. Byl jste pro nebo ne? Ano, dobře. Takže přijato. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tedy 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? zamítnuto. 184, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 185, kdo je pro, pardon, pozor. Takže ne, kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 189, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 190, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, e, přijato. Kompromis T, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis UU, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 194, pro, proti, zdrželi se, přijato. E, pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Číslo 13, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 196, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2TV, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A teď pozměňovací návrh 198, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Takže teď eh, pozměňující návrh 15, eh, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis X, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 204, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis Z, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromis AA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, Moment, moment. Eh, píše se tu ostatní odpadají. Takže to odpadá. Ne, neodpadá. Ano, zpravodaj říká, že pozměnil návrh 17 hlasů, takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 206, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AB, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. AC, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Eh, pozměňující návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže 214, kdo je pro, kdo je proti, zdrži... A... 214, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A D, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 216, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 217, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A E, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď moment, kompromisní návrh AF, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A G, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměnil si návrh 220, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A H, kdo je proti, kdo je pro, kdo je proti, zdrž, zdrželi se, přijato. A I, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, teď tedy poprosíme elektronicky hlasování o pozměněném textu. Eh, zahajuji hlasování. Eh, to všem to funguje. Ještě jedna osoba musí odhlasovat. Skončíme hlasování teď. Takže 41 pro, 0 proti a nikdo se nezdržel. Moment, moment. Teď budeme hlasovat o... Moment, chce, chce ještě někdo promluvit, než se přesuneme k dalšímu hlasování? Ano, prosím, zpravodaj chce slovo. Ještě jedno hlasování nás čeká. Budu stručný. Výslovně bych chtěl poděkovat a chtěl bych navrhnout, že než eh, schválíme legislativní usnesení, abychom prostě to první čtení eh, prošli v prvním červencovém týdnu. Eh, ne, nyní, bylo by to předtím, ještě než bychom zahájili jednání s radou a komisí. Prostě bylo by to, ukončili bychom úplně normálně to první čtení a teprve potom by se jednalo v radě. Rada tak jako tak si ještě není zajedno a máme na to dost času. Děkuji za podporu. I would say Děkuji mnohokrát. Ještě minutku, chvilku, prosím. Takže návrh zní, že budeme hlasovat na plenárním zasedání předtím, než zahájíme vyjednávání pro první čtení spolu s radou. A pak, jako obvykle, vyjednávací tým bude předseda, stínový zpravodajové, zpravodaj a mandát bude mandátem, který vzejde z plenárního zasedání. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Shodneme se na tom? Prosím. Já si uvědomuji, že tady jsem dva roky, ale to není zkušenost, kterou, na kterou se pamatujete. Můžete nám to vysvětlit, co to konkrétně znamená pro zbytek celého toho postupu? Ano, znamená to, že budeme o tom hlasovat na plenárním zasedání. Myslím si, že to nebude konečné hlasování. Chcete mít konečné hlasování k tomuto dokumentu na plenárním zasedání? Takže chcete dohodu v rámci um, druhého čtení. Ne. ne, já chci ten normální postup, tak jak je to podle našeho jednacího řádu a tak, jak to předpokládají smlouvy. S tím, že budeme hlasovat na plenárce a potom teprve se začne jednat. OK. Ano. Takže nebudeme vyjednávat v rámci prvního čtení, budeme dělat vyjednávání v rámci druhého čtení. Vždy tady je určitá možnost, že se ehm, domluvíme v rámci prvního čtení, pokud rada bude se vším souhlasit. Ale co to konkrétně znamená, jak říká pan zpravodaj, že chce uplatnit plný postup, to znamená vyjednávání v rámci druhého čtení. Čili budeme hlasovat o tom, že tento dokument, tato zpráva bude hlasování. Můžete prosím vysvětlit, proč ne, Vicky? Omlouvám se. Pan zpravodaj říká, budeme o tom hlasovat na plenárním zasedání, bude tam konečné hlasování, to bude tedy jasné stanovisko Evropského parlamentu. Pokud to nepřijme Evropská rada, tak se dostáváme do druhého čtení. Dobře, čili budeme opět eh, vyjednávat od začátku. Čili Nyní legislativní usnesení. Budeme hlasovat o tomto legislativní usnesení. Okay. No. Right, I'm closing the vote. Končím hlasování. 36 proti, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Ano, 36 pro, jeden proti, dva se zdrželi hlasování. Right. We now Right. Okay. I will. Will those leaving... Prosím, ti, co odcházejí, odcházejte potichu a ti, co hovoří, přestaňte mluvit. Budeme nyní hlasovat o systémech pojištění vkladů. Pozměňovací návrh 138. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Ano, říkala jsem si, že se těšíte. Takže kompromis A, je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 139, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 27. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh bez jména. Ano, je to B, rozdělený do dvou částí. Hlasujeme o první části až do 10%. Kdo je pro? Proti schváleno. Druhá část. Zda chcete tedy do 10% eh, včetně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, schváleno, omlouvám se. Není to úplně jasný hlasovací seznam. Nyní se dostáváme Návrh 153, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, kde pro, proti, Drželi se zamítnuto. 28, kdo je pro? Pardon, to odpadá. Takže 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Na dvojka, Jury, kdo pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Imko 11, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 145, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 156, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 14, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C je dlouhý, je to všechno jedna část, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh zpravodaje k odstavci 3. Je to návrh IMKO 15. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 Kontrolujeme elektronicky. Gigold 164. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno 25 pro, 13 proti. Návrh 165 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38, technický pozměňovací návrh, takže nezáleží. Teď 167 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní IMKO 17, D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis E kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Je to dlouhé. Nyní 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. 186, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 200, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme, pokud chcete. Já se mi, že tady je. Je to nejasné, čili díváme se na 200, návrh 200. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, 21 proti, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 205, co kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. 206 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 207, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kde pro? Proti, zdrželi se schváleno. 212, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 210, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 211, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis I ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Investice by měly být společensky zodpovědné, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, zbytek textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 224, kde pro? 224 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 229 a 230, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 232, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 235, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 243 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Jury 8 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Imko 27 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 61 a tak dále, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 247, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 a tak dále, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jak to 250, když jste to právě vypustili? Dobře, bylo mi řečeno, 250 je různý aspekt, nebo jiný aspekt, čili 250. Jde pro, proti, drželi se, zamítnuto 28, Mko 2, jde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 63 pro, proti, drželi se, schváleno, 64 pro, proti, Dobře, omlouvám se, vracíme se zpět 252. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 64, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 255, je to tak? Je to pořád identické 254? Já si myslím, že jsou všechny stejné. Takže 29 je další, jde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. To bylo IMKO. Nyní IMKO 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 66. Proti? Proti? Zdrželi se hlasování schváleno. 257. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto. Prosím ještě jednou. 257. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 100, 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 259, kde je ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 260, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 261 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 263, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 264, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70, kde pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Jury 12, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 265, kde pro. 265 odpadá. 266, kde pro, proti, zdrželi se. Můžeme zkontrolovat. 266, prosím.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 Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 268. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis eh, K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní je 277. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 278. kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 291, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 292, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 297, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 298, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 299, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 odpadá. 300, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 301, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 302, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis M, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 304, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis N, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 35, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 83, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 306, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84, ne, to odpadá. IMKO 36, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis O, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 proti, zdrželi se schváleno, 314 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, MKO 39, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 315, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, MKO 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 316, kdo pro, proti, zdrželi se schváleno, 317 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 318 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98, kdo pro, proti, zdrželi se schváleno, 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis Q. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Stovka pro, proti, zdrželi se schváleno. 43, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis R, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže Jury, Imko odpadají, kompromis S. Kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis T, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis U pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se schváleno. 110, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 6, pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. MKO 1 odpadá, návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 116 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní bez čísla. Myslím, že to je 117 s ústním pozměňovacím návrhem. Kde pro? Proti? Drželi se schváleno. A nyní se dostáváme k návrhu 118. 118 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, drželi se schváleno. Mko 2 pro, proti, drželi se zamítnuto. 15 pro, proti, drželi se schváleno. Mko 3 pro, to odpadá, pardon. 119 pro, proti, drželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis X pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 128 pro, proti, zdrželi se. Ne, tady mám, že mám mít eh, hlasovat o 128, takže kde je pro? Schváleno. Imko 8 pro, proti, drželi se zamítnuto. 129 odpadá, takže není 18. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Imko 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Stejně to odpadá. 19. Kdo je pro? Proti, zdrželi se Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. IMKO 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 132. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 133. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 135 ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 137 bude pro, proti, drželi se, zamítnuto. Nyní můžeme hlasovat eh, o pozměněném textu elektronickou cestou. Every voted, votes closed. Končím hlasování. 34 pro, 5 proti, 1 se zdržel hlasování. Right. right, we'll now vote. Okay, we'll now vote. Hey, hey, come on. Can you close that? Yeah, sorry. Yeah. Budeme hlasovat o tomto usnesení. Zahajuji hlasování. Elektronickou cestou hlasujeme o legislativním usnesení. Končím hlasování. 34 pro, pět proti, jeden se zdržel hlasování. Pan zpravodaj. Pane zpravodaj, nyní máte možnost se vyjádřit. Zda chcete dosáhnout dohody v rámci prvního čtení. Eh, pokud vím, tak za maďarského předsednictví na posledním zasedání rady zítra se o tom bude konzultovat a vypadá to, že existují šance, že si strany vyjdou vstříc. Já bych vyčkal, jak se k tomu vyjádří rada po zítřejším zasedání a zda najde nějakou společnou cestu. Pak bychom přišli zpět s tím zpět do zdejšího výboru, pak bychom to projednali se stínovým zpravodajem a podívali bychom se, jestli půjdeme do prvního či druhého čtení. Dobrá, takže to budeme mít na programu v pondělí 6. června. Uvidíme, zda eh, se nám podaří schválit mandát pro vyjednávání v rámci prvního čtení. Děkuji. Eh, tak, a teď eh, jsme odročeni až do páté hodiny odpolední. Prosím, vraťte se. Kolegové, prosím vás, přijde za námi pan komisař Barnier v pět hodin, takže nezapomeňte se sem, prosím, zase všichni vrátit. Díky. A ver, señorías, acabó el recreo, vamos a empezar la sesión. Ale, ah, ah. Dámy a pánové, přestávka skončila, budeme pokračovat. Rád tady vítám pana komisaře Barniera. Jsme velice rádi, že jste přišel. Je to určitě velice zajímavá příležitost. Začneme projevem pana komisaře, který eh, učiní úvodní prohlášení eh, tak, aby potom byl prostor na vaše dotazy, dámy a pánové. Pane komisaři. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Jsem velice rád, že jsem se opět mohl dostavit eh, v rámci našeho strukturovaného dialogu, tak jak jsem se také dostavil do výboru Jury. Pro mne jsou to velice důležitá setkání, doufám, že to platí i pro vás, abychom udělali určitou bilanci, hodnocení eh, pro naše další setkání. Takže bych začal dvěma prohlášeními, pokud mohu, čili v jaké situaci se nacházíme. Na úvod to, co se týče rytmu reform budu naprosto upřímný, do určité míry ztrácíme to nadšení eh, pokroky jak ve světě, tak v Evropě. Eh, slyším, že už příliš eh, jsme zavedli legislativy, že už ta krize v podstatě uplynula, že firma, krize v oblasti veřejných financí nemá nic společného s tou krizí, která proběhla, že to není tady nic nebezpečného a myslím si, že pokud se sníží podpora pro tyto reformy, tak eh, musíme eh, nebo vystavujeme se opět dalším rizikům. Musíme udržet tempo a z tohoto důvodu komise je vysoce odhodlána a stále jistě potřebuje podporu ze strany Evropského parlamentu. Především, abychom zavedli zásadní otázku, což jsou mikrooperátoři, což je potom zase důležité pro makro úroveň ekonomie. To je důvod, proč vy jste vytvořili radu eh, pro evropská rizika od 1. 1. 2011. A Ekon pochopitelně se zabývá otázkou legislativy ekonomických balíčků. Musíme provádět takzvané zátěžové testy, které zjišťují, do jaké míry jsou eh, schopny bankovní systémy ustát eh, možnou krizi. Takže tyto stresové nebo zátěžové testy byly provedeny evropským eh, bankovním orgánem, jsou přísnější než předtím. Chceme zajistit větší transparentnost, kontrolu, především příčně celým systémem prostřednictvím tzv. peer review, čili vzájemného posuzování a hodnocení. Chceme také zavést finanční reformy, které postupně eh, nastolí důvěru. Čili první eh, věc je, že nesmíme polevit eh, v našem úsilí. A další věc, je tady celá řada legislativních návrhů. Je řada věcí, která nás čekají. Komise koncem léta má, nebo tedy koncem roku, má předložit veškeré své návrhy, které se zabývají otázkou G20, eh, především eh, zasedání v Londýně a v Pittsburghu. Je to legislativní balíček, který je velice důležitý, je koherentní a USA, tak jak jsem měl možnost sledovat zblízka, protože mám velice časté konzultace, se rozhodli zavést takovou globální reformu, skutečně je to skvělé, že takto postupují a eh, zavedli zákon, Frankův zákon a snaží se tedy tyto otázky vyřešit. V Evropě jsme možná začali postupovat trochu opačně, což je nevyhnutelné, protože v USA musí vytvořit novou architekturu dozoru. Chtěl bych vás ovšem ujistit, pokud je to nutné, tak má pozornost se nechce upírat na 20 nových návrhů každý rok. Chtěl bych říci, že opatření v oblasti růstu musí především eh, také se zaměřit na opravu. V podstatě jsme ještě se nevymanili z dané krize, neopravili nebo nenapravili jsme tu celkovou situaci, takže díky eh, aktu o jednotném trhu s vaší podporou musíme prodloužit preventivní regulaci, která bude povinná, která bude reaktivně reagovat na krize, čili musíme vytvořit proaktivní, dynamickou, um, dynamická opatření, která zajistí nový ekonomický růst. Čili rok a půl spolu eh, s kolegy jsme vytvořili velice přísnou metrologii a chtěl bych eh, se zmínit o čtyřech důležitých principech, eh, které budeme řešit během následujících měsíců. Je to jednak globální koordinace v kontextu G20. To je důvod, proč jsem byl několik dnů v Číně, také jsem jel do Indie, Japonska, tam pojedu příští rok, také aktivně se účastníme Eh, takzvané eh, finanční eh, rady pro stabilitu, také bazilejské rady a také mám tedy pravidelné výměny názorů. Minulý týden jsem tam byl tři dny. Další principy, nechceme dělat žádnou improvizaci něco narychlo. Musíme skutečně náležitě postupovat, také musíme mít kumulační efekt všech reform, nemůžeme se uspokojit s tím, že eh, budeme podceňovat eh, soukromý sektor, který pochopitelně vždy eh, dělá ty největší odhady, postupy a chce využít svých zisků také k tomu, aby naplnil jednu z našich povinností, a to je výše kapitálu. Takže budeme vydávat naše odhady. Tyto odhady v podstatě berou v úvahu celou řadu finančních nařízení a jaký dopad to mohou mít. Třetí princip, o kterém se chci zmínit, je větší pluralita. V rámci dialogu se všemi aktéry trhu a finančních služeb musíme zjistit větší pluralismus. Je to nařízení, které musí být inteligentní, které musí vzít v úvahu všechny zainteresované strany a to mnohem lépe a více, než tomu bylo během posledních deseti let. Eh, některé skupiny mají méně prostředků než jiné, tedy musíme se zaměřit především na eh, spotřebitelské eh, organizace, malé střední podniky, na nejrůznější malé organizace a tak dále. Čili musíme se přizpůsobit jim. Musíme vzít v úvahu všechny jejich eh, zájmy, vyslechnout si jejich názory a musíme eh, tyto zájmy také zohlednit v různých expertních eh, skupinách. To jsme vytvořili, to se také přivítali. Také musíme vždy mít náležitou strukturu odborníků, kteří se budou zabývat e, vnitřním trhem. Čili je to určitý postup, který přinese velice důležité zjednodušení, kdy se opět e, vytvoří dobrá rovnováha, e, kde dáme zastoupení spotřebitelům a dalším zainteresovaným stranám, které jsou nyní nedostatečně zastoupené. Čili náš generální ředitel chce vytvořit pět skupin Eh, a právě tam budou zastoupeny tyto jednotlivé eh, strany, které do této chvíli nebyly zastoupeny, například ohledně spotřebitelů, finančních eh, služeb a také odborů. Dále je důležité, abychom zvyšili transparentnost. Všechny informace o těchto skupinách, jejich složení, mandát, to bude centralizováno, bude tady jedna webová stránka, která bude na, na našem generálním ředitelství. Další věc, je tady velká nedostatečnost zdrojů abychom tyto zainteresované strany, které nejsou dostatečně zastoupeny, zainteresovali. Čili, dámy a pánové, máme přibližně 1 milion euro v rámci rozpočtu na rok 2012, abychom mohli podpořit vytvoření eh, Centra nezávislé odborné expertízy. Čili máme tady také technickou podporu ve finančních službách, eh, které poskytujeme společnostem, které zastupují občanskou společnost. V tuto chvíli analyzujeme jednotlivé názory. Máme tzv. Financial Watch, která zjišťuje, eh, jak se situace vyvíjí a co bude účinné. Další, čtvrtá oblast naší činnosti je velice úzké partnerství mezi zákonodárci. Tímto způsobem chceme co možná nejrychleji postupovat, zajistit eh, dynamický kompromis a v tomto kontextu, dámy a pánové, opět vítám eh, vaši profesionální ochotu zajistit eh, právě mm, různý názor v rámci jednotlivých výběrů a snažíme se strukturálním způsobem hledat postup. Například je to otázka supervize, dohledu, máme tady otázku směrnice a tyto věci tedy řešíme, čili nyní bych velice stručně telegraficky eh, připomněl princip, který eh, je důležitý pro naše další kroky. Čili velice stručně budu hovořit o jednotlivých iniciativách, které probíhají v rámci vyjednávání. Je tady osm jednotlivých oblastí, eh, které musíme řešit, aniž by zacházel do velkých eh, podrobností. Chtěl bych eh, na úvod poděkovat zpravodaji nebo zpravodajům těchto jednotlivých zpráv. Čili je tady otázka CDS, swap, swapu úvěrových selhání na ECOFINu 10. května jsme řešili tuto otázku. Jsou tady tři instituce, které jsou zapojeny do trilogu, tak jak byl zahájen včera a budeme pokračovat v těchto otázkách. Komise sehraje svoji úlohu, aby pomohla najít dynamický kompromis, tak jak jsem říkal. Co se týče transparentnosti, tak v tuto chvíli řešíme um, státní dluhy, například ESMA bere v úvahu určité obavy, které byly vysloveny ze strany jednotlivých členských států. Další oblast je návrh, který se týká derivátů. K tomu jste se vyjádřili před několika hodinami. Je to velice důležité, aby takovéto nařízení bylo přijato díky panu Langenovi co možná nejrychleji, abychom eh, také naplnili svoji eh, povinnost vůči G20, abychom takto eh, zapojili všechny účastníky těchto derivátových trhů a také mimoburzovních trhů. Čili to musíme řešit velice rychle v rámci trilogu. Další oblast s panem Balcem, Omnibus 2, byl souhrný legislativní návrh. Víte, že se to týká solvability 2 kde bereme v úvahu operační rámec, protože verita 2 vejde e, e, v platnost 1. ledna 2013. Za čtvrté e, jsou to záruky vkladu, kdy musíme odškodnit investory, to je zpráva pana Šmita, musíme postoupit co možná nejrychleji, protože se jedná o ochranu spotřebitelů a z mého hlediska v minulých letech jsme podcenili tuto otázku. Vím, že musíme zachovat flexibilitu i na straně komise. Jsme pochopitelně otevření tomu, abychom to prokázali, nicméně musíme takto postupovat v duchu těchto dvou textů. Dále jsou to eh, garance, systémy záruk v pojišťovnictví. Vím, že zde máme bílou knihu, která byla vydána v loňském roce v lednu a týká se koherentnosti budoucích návrhů, které budou v souladu s eh, na návrhy banka, také pojišťoven. Čili co chceme dělat? Chceme využít eh, ještě dalšího času, abychom mohli připravit tento pátý text. A ještě další velká nová iniciativa, eh, která bude návrhem komise, která bude také součástí legislativního postupu, jsou to návrhy, které budou také strukturované a e, týkají se CR4, to se bude řešit koncem července. Co se týče CR4, tak tady máme určitou směrnici, která obsahuje e, nařízení o dohledu a spolupráci mezi dohlížejícími e, orgány a regulátory. Musíme Eh, naplňovat eh, aký komunitér Bazileje 2 a také otázku Bazileje 3. Z mého pohledu je to velice důležitý nástroj, abychom vytvořili jednotný postup. Co se týče zprávy. Chtěl bych eh, poděkovat panu Karasovi za zprávu z loňského roku, která byla velice užitečná, když jsme dojednávali Bazilej 2 a také přináší nové návrhy. Především, co se týče nutnosti brát v potaz evropskou specifičnost a ne podkopávat reálnou ekonomiku, která potřebuje investice z dlouhodobého hlediska. Nesmíme být příliš laxní, musíme především uchovat důvěryhodnost, musíme zajištit správné reformy, ale je důležité, abychom byli pragmatičtí, abychom také uchovávali určitou specifičnost evropské ekonomiky, bankovního sektoru, kde uplatňujeme Bazilej 2 a musíme zajistit, aby stejné postupy byly zajištěny i na jiných kontinentech. Další nový budoucí text se týká eh, řešení krize. Eh, pane předsedo, myslím, že paní Ferreira se zabývá toto otázkou. Je to v tuto chvíli velice důležitá reforma našeho mandátu. Eh, Konzultace začaly již eh, v lednu, to bylo úspěšné, získali jsme více než 500 odpovědí, vysoce kvalitních a v našem návrhu pochopitelně bereme v úvahu také stanovisko Evropského parlamentu a také zprávu paní Ferreira. Budeme spolupracovat také s našimi mezinárodními partnery, abychom byli koherentní i na mezinárodní úrovni, abychom mohli zajistit účinnost těchto opatření eh, v oblasti hospodářské soutěže v Evropě. Třetí oblast je velká reforma MIFID, MIFIDu. E, co se týče MIFIDu, tak zde jsme vysoce ambiciozní, chceme si vyslechnout všechny zainteresované straně, nejenom Sachs nebo JP Morgan, kteří se zabývají dohledem, ale chceme přizvat další aktéry, chceme zajistit eh, transparentnou, rovnou hospodářskou soutěž, což je klíčové pro tento sektor a nemělo by to být snad zas tak těžké. Čtvrtý bod je řízení podniků z hlediska financí. Navrhujeme určité opatření pro banku, eh, co se týče CRD4. Je tady eh, velice dobré doporučení je Ashley Fox, tento zákon pro akcionáře, také vedoucí společností. Je to tedy velice ambiciozní program. Zároveň ve finanční oblasti musíme brát v úvahu příliš vysoké odměny, finanční odměny, které jsou neodůvodněné, eh, nevysvětlitelné, je to neudržitelné ve stávajícím kontextu, kdy máme nejrůznější šetřící balíčky. Eh, co se týče nevýhodnosti konkurence, konkurence, eh, hospodářské soutěže, tak nesmíme tady pohlednout určitým rizikům, které nám hrozí. Nesmíme přijímat příliš vysoká rizika. Myslím si, že otázka těchto odměn, které by měly být mnohem skromnější, naopak pozbudí důvěru a také přiláká více kapitálu. Proč? Myslím si, že je nezbytné, pro komisi, aby navrhla opatření, která budou dodatečná, abychom vystoupili proti těmto praktikám. Já vím, že Evropa už má nejpřísnější pravidla v celém světě, v podstatě jsme ojedinělí v tomto ohledu. A to je tedy důvod, proč si nemyslím, že komise by tedy neměla dále dávat příklad, protože musíme zavést stávající zákony, musíme prosadit princip směrnice CRD 3. A teď spolu se spravodajem bereme v úvahu, jak nejlépe transponovat tyto otázky v jednotlivých členských státech, také otázka porušení pravidel. Některé eh, členské státy nás ještě neinformovaly o tom, jak zavádí tuto legislativu. A na závěr bych chtěl říci pár slov o několika iniciativách do konce letošního roku. Pracujeme na třetí reformě, která se týká ratingových společností. Chtěl bych poděkovat panu Klincovi za jeho zprávu, která je podle našeho názoru velice užitečná. V rámci tohoto tématu chceme jít maximálně, co se týče transparentnosti, eh, transparentnost maximálně prosadit. Také otázka konfliktu zájmů, chceme najít dobré nástroje, abychom zajistili dobrou eh, hospodářskou soutěž, soutěž na tomto malém trhu. Tak jak pan předseda Barozo, zabýváme se transparentností také v oblasti eh, investic v třetích zemích, eh, například v těžebním průmyslu a tady provádíme takové zprávy v jednotlivých zemích. E, I v tomto ohledu musíme zajistit větší transparentnost ve financování. Takže, pane předsedo, hovořil jsem dlouho, ale chtěl jsem velice jasně a přesně říci, e, co v tuto chvíli děláme, čím se zabýváme, čili cílem je vždy předložit vám určité důležité návrhy, které chceme popracovat e, do konce léta nebo ještě dříve a Myslím si, že ten program je velice ambiciozní. Ještě jednou pravidla hry je, že se musíme jednak poučit ze stávající krize, musíme eh, věnovat eh, pozornost eh, všem otázkám a spolu s dalšími výbory i s vámi musíme pracovat tak, abychom měli dynamické, proaktivní nařízení, které povede k obnovení, oživení ekonomiky v celé Evropě a pochopitelně naše občané na to velice netrplavě čekají. Takže v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři, takže nejdříve dám slovo panu Gozesovi, potom panu Bulman, potom liberálům a zeleným. Jean-Paul. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nebudu vám klást žádné dotazy, protože jste, jste vytvořil takový obrázek, který mně přijde velice pertinentní, dobrý a začal jste takovým závažným návrhem kdy jste se zmínil o tom, že v podstatě lidé ztrácí chuť provádět inteligentní eh, reformy v oblasti finančních služeb. V podstatě tento názor asi sdílí valná většina poslanců v tomto parlamentu. Původně komise nebo jednotlivé politické skupiny si uvědomí, že se snažíme eh, bránit evropské zájmy a pracovat na těch základních věcech. Proto tedy máme různé zpravodaje z různých politických skupin, které pracují na celém balíčku, čili je důležité, že mezi sebou koordinujeme tyto kroky a je tedy určitá ochota, angažovanost eh, zavést regulaci, která by neměla polevovat, protože skutečně ta krize ještě nepominula. Takže, pane komisaři, to jste řekl sám. Chtěl bych pouze říci, že zde v Evropském parlamentu máte podporu valné většiny poslanců. Nesmíme zapomínat na vaše prohlášení, když jste byl v Evropském parlamentu. Musíme říci, že cestovní mapa, kterou jste vytvořil, je naplňována, že se jí držíte. A Víme, že máte určité problémy, protože je tady velký vliv, je tady nevůle, ale zde eh, se nechceme zříkat této odpovědnosti jako koordinátor jsem trochu frustrován, protože jsem rozdal zprávu mezi své kolegy a chtěl bych vám říci, že mám určité obtíže. Já doufám, že Sven i další kolegové uznají, že je tady velký počet kandidátů na každou zprávu a kvalita daného kandidáta pochopitelně je zohledněna v zprávě, která je předložena. A z této funkce chceme spolu spolupracovat, abychom skutečně pragmaticky eh, zaváděli účinná opatření. Nechci zneužívat eh, času, pane komisaři, ale chtěl bych vám ještě říci, že se na nás můžete spolehnout, tak jako my se spoléháme na vás, abychom mohli prosadit tato nařízení. A hovořil jste o těch eh, věcech, které nás čekají. EPP, jsme největší politickou skupinou, zabýváme se toto zprávou, ale chci říci svým kolegům, že pracujeme v dobrém duchu dobrých Evropanů. Co se týče jednotlivých témat, která nás čekají, vím, že nám budete říkat tak, jak se věci mají. Vím, že budeme číst nejrůznější články na různá témata v různých zemích, že to někteří budou chtít nějak popřít nebo podkopávat, ale pane komisaři, dáme vám takový text, který vám bude, budeme chtít dát a předložíme takový text, který budeme chtít uplatnit v oblasti financí. Hovořil jste například o eh, tom odměňování, o transpozici, která musí být ověřena. Nejen tedy z hlediska sankcí, ale také z hlediska otevření očí těch, kteří tuto legislativu převádějí. Protože jsem jedním, kteří se podepsali, tak eh, bych vám chtěla říci, že chceme zajistit určitou symetrii v lobování. Já jsem pro lobování, jsou to informace, které získáváme zdarma, pochopitelně, ale je to určitý zdroj financí a musíme být maximálně efektivní, ale musíme dát prostor všem různým názorům. A musíme si tedy takto vytvořit svůj názor. Takže co se týče nás, tak eh, skutečně spolehněte se na nás, stojíme za vámi, protože tady velice dobře spolupracujeme a chceme pracovat v obecném dobrém zájmu Evropy. Děkuji. Pan Bulman, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nacházíme se v situaci, kdy si každodenně klademe jednu otázku zda eurozóna může zvládnout své problémy, zda obstojí pod tím tlakem, eh, který na ní vyvíjejí také trhy, zda jsme schopni dát politickou odpověď, eh, která posílí, které posílí také euro a eurozónu, anebo vše selže. Jménem naší frakce bych chtěl říci, že je dobré, že vás máme jakožto partnera v jednáních, který nám dá odpovědi, který nás vyslyší a který také jde s námi do diskuze. To je dobré, to pomáhá. Eh, a vše, co budeme ještě muset projednat, je to předpokladem pro náš společný úspěch. Chtěl bych se zmínit o dvou tématech, eh, které nás opravdu pálí. Situace je komplikovaná momentálně. To se týká nejenom Řecka, ale také celé řady dalších členských států. A ta situace se stěžuje, tak jako dříve, pod regulovanými nebo málo regulovanými produkty a málo regulovatelnými a regulovanými aktéry. Když o tom vedeme diskuzi, jak to bude pokračovat dál v Řecku a v dalších zemích, a najednou opět hraje úlohu otázka CDS, tak co se s tím vlastně stane? Co je tady s, leg- s legislativní úpravou? Je třeba říci, že pod vedením zpravodaje eh, eh, jsme, ale z čeho se dosáhli, ale to nedává odpověď na otázky. Ty odpovědi už ale dávno měly přijít. Ale co se týče CDS, tak zatím ne, nemáme žádné řešení. A je to škodlivé, protože je třeba vidět, jak reagují trhy, jaké otázky z toho vznikají. A můžeme si dovolit vzhledem k objemu CDS to či ono udělat, nebo prostě je tady nějaké ohnisko Eh, požáru, které ještě není uhašené. Dále, co se týče ratingových agentur, hm, tak eh, zde se nám zdá, že velkou roli hrají neregulovatelní aktéři eh, vždycky, když nějaká země si přece vze, že udělá restrukturalizaci, že je ochotna také ve svých rozpočtech udělat něco pro budoucnost, tak najednou přijde ratingová agentura a e, vlastně podrazí e, tu vládu příslušnou, že řekne, podrazí nohy v podstatě tím, že řeknou, že něco skopírovali. S kolegou Kozesem jsme let čeho dosáhli tady v parlamentu, ale e, tato, tyto věci nebyly zrealizovány. Potřebujeme víc, potřebujeme evropskou úpravu, abychom skutečně z té politické léčky se dostaly a abychom opravdu se mohli vrátit ke zdravému hospodářskému vývoji. My vám slibujeme svou podporu, nepovolujte ve své angažovanosti, protože jedině tak můžeme se dopracovat ke společnému úspěchu. Thank you, Sven. Děkuji, prosím Sven. Ne, pardon, moment. E, nejdřív liberálové. Mm-hmm. Mm, no, víte co, nás je víc než zelených eh, i na tomto výboru, takže... Takže dobře, tak tedy Svene, prosím. Eh, pane komisaři, já bych vám chtěl pogratulovat k tomu, jak vedete dialog s parlamentem. Jak asi víte, nevždy s vámi souhlasím, ale myslím si, že jste e, při vyjadřování svých názorů velice slušný a já to oceňuji. Je to totiž hodně důležitá věc při jednání s politiky a vlastně to důležitá součást býti politikem, e, umět se vzájemně respektovat, i když třeba nezdílíme názory. Ale chtěl bych také říct, že já jako liberál vím, že regulace je zapotřebí v urč, u určitých finančních subjektů. Ale nechci použít stejný tón, jako používají jiní kolegové, protože myslím si, že je zásadní, že potřebujeme, a to chci zdůraznit, potřebujeme dobře fungující finanční trh. Potřebujeme dobré banky, zkrátka. Je potřeba toto říct, protože e, jsou e, zde lidé, kteří poslouchají, co se děje a kteří tento názor nezdílí. V některých zemích e, jsou problémy, například v Řecku. Ale ty problémy vznikly v důsledku toho, že tu zemi řídili špatní politici. Já Eh, konec konců pocházím ze země, kde se před 15 lety stalo mnoho chyb. A faktem je, že by bylo občas uleži, du, užitečné, aby ti politici, kteří ta rozhodnutí učinili, za ně nešli, nesli odpovědnost. Eh, Sharon Bowles a já jsme vám poslali dopis eh, ohledně systému kompenzace investorů a potřebujeme vaši pomoc, protože jinak se zadrhneme a na radě se nedos, nepohneme z místa. Protože tam nám to blokují a já vím, že vy máte zájem na zprůhlednění tohoto systému. Myslím si, že je potřeba dosáhnout kompromisu. Měli bychom se snažit alespoň diskutovat ještě před prázdninami v létě, tak aby se stihlo hlasovat v červenci. A jak doufám, budete nám s tímto schopen pomoci, protože jinak E, já s vámi souhlasím v tom, že existuje několik nařízení a e, regulačních systémů. Některé jsou důležitější pro spotřebitele než jiné. E, konec konců pan Simon a systémy záruk v pojišťovnictví a tak dále. To všechno spadá do této oblasti. Já spoléhám na vaši pomoc, pane komisaři. Děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji. A teď tedy Sven, prosím. Um, Děkuji. Dnes, eh, jak víte, jsme hlasovali o Emiru. Eh, zjistili jsme, že v tomto parlamentu existuje názor, že nejspíše bude druhé čtení, nejenom první, to znamená, že se bude plně hlasovat v červenci a poté se bude vyjednávat. Mohl byste prosím okomentovat, co to, to může znamenat jednak pro eh, konečný obsah a pro načasování celého balíčku? Jaký vliv by to mohlo mít eh, v souvislosti s tím, co činí ostatní regulační instituce po celém světě. Eh, zjistila jsem u oběda, že MIFID se může pozdit až do září nebo do října, říkali mi to vaši kolegové. Ovlivní to závazky v rámci G20, pokud jde o nástroje, které musíme spustit do roku 2012? Thank you, Kay. Now Sven. Děkuji a teď tedy Sven. Nebo Filip? Děkuji, pane komisaři. Na úvod eh, bych vás chtěl přivítat jako velkého Evropana. A musím říct si rovnou, že nejste tedy z mé politické skupiny. A eh, myslím si, že trošku nám dochází dech i kvůli tomu steku, který tady je, čili možná byste měl být trochu ambicioznější v rámci Evropy. Čili neměli bychom říkat eh, takové staré řeči, ale měli bychom být odvážní. Co se týče CRD4, tak tady jsem trochu znepokojen, protože mně přijde, že bychom mohli počkat do června, ale vy jste takhle říkal do července a asi to nebude pro nikoho tajemství, že otázka likvidity Eh, by neměla být závazná. Čili já mám otázku. Nyní se nacházíme, nebo byli jsme v velké krizi, ještě cítíme její eh, dopady, tak eh, banke, bankovní systém bankovní systém v Evropě právě řešil otázku likvidity. A já jsem trochu znepokojen, protože zdá se, že tady nebude v této oblasti žádný, žádné povinné nařízení. Čili i v období přechodu, podmíněnosti. To přechodové období, pochopitelně nám to přijde naprosto nepřijatelné, aby banka, která se musí vytvořit své vlastní fondy, tak eh, aby si polovinu svého zisku rozdělala v různých dividendách a odměnách pro své vedoucí pracovníky. Čili jsou tady ještě další dvě věci, které nejsou úplně jasné, tady jsou určité alibi, aby se nic nedělalo, je to otázka koncepce rovných podmínek. Pochopitelně je to v oblasti sociální, životního prostředí i financí. Máme velice ambiciozní celosvětové cíle. Všichni vědí, že jsou tady určité požadavky, ale G20 nemůže zajistit skutečné řízení celého světa. Čili pokud je to možné, tak dělejme jenom to, co je nutné. A často jenom prostě čekáme, že ten svět se k nám přidá, bude dělat to, co děláme my. Dále je to otázka hodnocení dopadu. Také jste se o tom zmínil ve svém úvodním projevu. Pochopitelně musíme studovat, jaké dopady mají naše opatření, ale musíme ex, přece ex ante nemůžeme očekávat dopad veškeré eh, legislativu, která bude zaváděna. Nikdo nemůže přesně odhadnout to, k čemu dojde. A ti, kteří pracují ve finančnictví, tak žádají takovouto studii dopadu. A já se ptám, kde jsou studie eh, dopadu jejich chování, jejich eh, produktů, které zavedly na trh v rámci takzvaného šedého bankovnictví. Čili pokud tady nebyly k dispozici žádné informace k tomu, co se dělo, tak eh, se rozhodujeme v určitém eh, klimatu naprosté nejistoty, čili ty jednotlivé prvky neznáme a nevím, jak tedy budeme postupovat a já bych vás chtěl požádat, abyste v podstatě zmapoval, jak ta situace skutečně vypadá. Děkuji, Filipe, já bych nyní dal slovo panu komisaři zda by mohl odpovědět na tyto dotazy, abychom ho mohli tedy zahájit. Ještě omlouvám se. Ja, danke schön. Děkuji. Já bych se chtěla zmínit ještě o jiném tématu. Eh, hovořili jsme o zprávě Langeho a v jednom z úvodních ustanovení se také hovoří o tom, že eh, se hovoří o spekulacích s potravinami a surovinami. Zdá se, že je to stále žhavější téma v německých médiích. Pokud to tam mohu sledovat, tak se o tom velice diskutuje. Eh, najednou se objevil k tomu v Handelsplatu eh, velký komentář a vyjádřila se k tomu také strana dělníků z Rakouska. A mm, kromě toho se tedy předkládají návrhy. Jeden návrh hovoří o tom, že obchod bude tak restrukturován, že by finanční aktéři se, by neměli být již na eh, burzách s komoditami připuštěni, eh, čili to jsou ti, kteří eh, obchodují s fyzickými produkty. Dále se vyžaduje transparentnost s tím, že všechny zbožní transakce by měly být patřičně hlášeny, to znamená veškeré obraty, které se konají na burzách s komoditami. Otázka, jak se k tomu staví komise a jakým způsobem se bude tímto tématem zabývat. Děkuji. Dobře, než se dostane ke slovu pan komisař, tak eh, bych chtěl oznámit následující. Eh, návrh 2 eh, toho nouzového řešení pro banky, s tím se začne v září poté, co se uděl, budeme znát výsledky zátěžového testu. Takže to je k věci. Prosím, pane komisaři. K tomuto bodu, pane předsedo, Chtěl bych říct, že to je asi nejdůležitější otázka, kterou řeším v rámci svého mandátu, to znamená, abychom vytvořili systém určitého předvídání, čili řešení takovýchto možných krizí. A také tím se zabývám právě od té chvíle, co předložila svoji zprávu paní Ferreira. Vím, že mě zajímá otázka rizik, kultury rizik, otázka eh, prevence, protože vím, že prevence vždycky stojí méně než eh, samotná náprava. Čili tato řešení nebo ten fond, likvidační fond, eh, neznamená, že banka, nějaká banka bude platit za jinou banku, tak jak tomu bylo v minulosti, nebo že to budou platit daňoví poplatníci. Ale co se týče předvídání, předjímání, tak musíme být eh, koherentní, nebylo by rozumné velice rychle navrhnout takovou, takovýto návrh, aniž bychom vzali v úvahu ehm, to celkové poučení z té vlny, která bude eh, vyhodnocena v rámci po těchto zátěžových testech. Eh, čili skutečně to budeme řešit až někdy v září. A můj kolega, pan Almunia, řeší otázku bank z hlediska státních dotací, státní pomoc, podpory. Čili pokud mám vytvořit takový celkový kontext, tak jsou tady dva velké návrhy. Jeden se týká státní podpory a druhý se týká likvidace. Čili v obou chceme získat podporu. Uvědomuji si závažnost rizika, že dojde k určitému polevení, co se týče našeho úsilí, snah. A jak říkal pan Bulman, co se týče Řecka a ostatních situací, co musíme udělat z hlediska nařízení. Musíme se poučit z krize a musíme také vytvořit vzájemnou důvěru, kterou musíme postupně obnovit na trzích eh, ze strany investorů, Eh, z těch, co spoří eh, ob, politiku, eh, občanů. Čili já vím, že to, co děláme, musí být dobře pochopeno, musí to být bráno jako rovné, spravedlivé zacházení. Například, když se podíváme na určité možné útoky na měnu, tak když se podíváme na bankovní odměny, tak já si myslím, že to je vše součástí rovného zacházení. Musíme tímto způsobem na všech těchto frontách obnovit důvěru a chtěl bych říci předsednictví G20, paní Lagarde nebo vůbec francouzské vládě, že z mého hlediska v rámci všech zasedání G20 letos i příští rok ta první priorita na každém zasedání je a že se podíváme na předešlá rozhodnutí, která jsme přijali v Londýně, Pittsburghu, eh, v Soulu a musíme neustále brát v potaz, co již bylo rozhodnuto. Čili když se podíváme na inovační finance, finanční stabilitu, na to, co říkal pan Klute, a k tomu se za chviličku vrátím, když se zmínil o spekulacích, určité volatilitě eh, v oblasti základních surovin. To jsou velice důležité zásadní oblasti, ale první bod na každém zasedání G20 je, že si musíme takovou bilanci, kde jsme v oblasti řízení, nařízení a musíme být naprosto objektivní a uvidíte, že možná dojde k určitému polevení snah a pochopitelně je důležité, aby si to všechno ty jednotlivé země, které sedí u stolu, vyříkaly. Čili nemám žádné pochybnosti o tom, pane Gozesi, že parlament za mnou nestojí, nebo že stojí prostě za komisí a vím, že jste byli vždy velice proaktivní. Pane Bulmane, zmínil jste Řecko a já už jsem říkal svůj názor, který se týká, že jeden z prvků, když se podíváme na všechny ty balíčky eh, ekonomického řízení, a vím, že je tady velká moudrost ze strany například mého kolegy pana Oli Rena, skutečně obdivuji práci, kterou vykonává, naprosto upřímně, protože to je podle mého eh, názoru úplně nejtěžší funkce, kterou nyní on zastává Čili když se podíváme na Řecko a jiné situace, Například pan Kamfe také hovořil o CDS, o prodej na krátko. V tomto ohledu jsme velice pragmatičtí dosáhli jsme dohody v rámci rady, nebylo úplně snadné dospět k této dohodě, to bych vám chtěla sdělit, ale co se týče celkové ekonomické situace, ve které se nacházíme, tak eh, musíme zahájit eh, trialog. Co mně přijde úplně nejdůležitější, je, že musíme odůvodnit původní návrh komise, eh, který nechtěl zavést automatický všeobecný zákaz CDS nebo nekrytého prodeje na krátko chtěl jsem mít eh, v podstatě koordinovaný postup ze strany orgánů dohledu, abychom mohli přijmout patřičné rozhodnutí a ten text eh, zohledňuje proběhlé diskuse. A to vše probíhá v rámci Drilogu, ale musíme si pamatovat, že jsme velice ambiciozní a co tedy bylo tím původním cílem. Pan Bulman také zmínil další určitou obavu, pan Gozes zmínil také otázku Eh, ratingových společností a registrace. Ano, tento postup by měl probíhat za možných nejlepších podmínek. Musíme naplňovat eh, nařízení, která jsou v platnosti. Já si myslím, že eh, otázka registrace a ratingu musí pokračovat, že této, těchto praktik se nemůžeme úplně zříkat. Další eh, kolega zmínil, že tento postup by, by měl být dokončen do tohoto léta. Chtěl bych říci, že pět ratingových společností již bylo zaregistrováno a, jak už jsem říkala, pracujeme na třetí revizi pro ratingové společnosti a chceme vytvořit celkový rámec, který zajistí transparentnost, různorodost eh, trhu z eh, ratingových společností. Pan Schmidt, chtěl bych poděkovat eh, za vaše ocenění. Ano, podobně jako vy si myslíme, že banky musí být zdravé, pevné, proto tedy vytváříme legislativu. Nemůžeme jen tak improvizovat, rychle zavádět nějaké Eh, nařízení, ale co se týče eh, odškodnění investorů, tak eh, jak chcete, chtěl bych deblokovat situaci na půdě rady. Předsednic, maďarské předsednictví je velice proaktivní, velice profesionální. Je to z tohoto důvodu možná snadné. Chtěl bych poděkovat celé jistě maďarskému předsednictví za veškerou práci a jak už jsem říkal ve svém úvodním projevu, komise, pane Šmite, se zabývá otázkou ochrany eh, investorů a střadatelů, aby byli náležitě očkodněni. A snažíme se na půdě rady tedy najít patřičnou dohodu. Pan Laber. Omlouvám se. Kolegyně eh, zmínila Emir. Byl jsem informován o vašem hlasování a v jakém duchu hlasování probíhalo. Velice stručně Evropský parlament pochopitelně si musí stanovit své vlastní eh, tempo práce. Přál bych si, a to bych chtěl říct panu Langenovi, abychom eh, co možná nejrychleji postupovali, protože, jak jste pochopili, trhy fungují nesmírně rychle. Především, eh, když se podíváme na celou tu oblast derivátů, takže pokud se rozhodnete, že budeme postupovat v rámci druhého čtení, tak to trvá další šest měsíců, minimálně. Takže já doufám, že se nám podaří je sladit podmínky, tak jak jste na to poukázali eh, v jiných eh, textech, velice obtížných, důležitých eh, textech, a to bylo loni na podzim, kdy se nám podařilo díky spolupráci a vůli všech ostatních Eh, dospět eh, k dohodě v rámci prvního čtení. Já si myslím, že to je klíčové téma, protože jsem hovořil o G20 a že tedy i toto musí být řešeno na programu G20. -ky. Čili bych byl rád, aby to bylo vyřešeno v rámci prvního čtení, to bych ocenil já osobně. Také bych chtěl poděkovat za osobní ocenění na Humboldtově univerzitě před několika dny když hovoříme o celkové té atmosféře, jedna věc, a to jsem zaslechl, jedna věc, která mě trochu znepokojuje, je v tuto chvíli většina těch eh, problémů, které eh, jsou vážné, které eh, znepokojují naše občany, naše země, se týkají nadnárodních otázek, minimálně evropských. A když se podíváte na růst, na eurozónu, na oblast životního prostředí, na klimatické změny, na imigraci, eh, pochopitelně tady je celá řada nejrůznějších témat. Dobrá odpověď, nebo první odpověď je, že musíme být Evropany. A co potom vidíme? V tu samou chvíli vidíme ten paradox, eh, že každá politická národní diskuse se okamžitě uzavírá sama do sebe, vztahuje se, všichni jsou v podstatě šokováni, paralizováni, takže to je velké riziko pro celý evropský projekt, pro budování Evropy. Ten požadavek je, aby politici, pravicoví, levicoví, liberálové, levice, všichni, pokud věří v důležitost tohoto projektu, aby reagovali tak, abychom se právě Eh, vyhli té renacionalizaci těchto diskusí, tomu uzavření, protože pokud budeme mít renacionalizaci, tak okamžitě přistupuje protekcionismus uzavření vnitřního trhu, který je naprostým základem evropského politického projektu. Tady to říkám možná trochu důrazně, trochu jsem odbočil o tématu, ale víte, že to je důležité i pro finance, o kterých hovoříme. Co se týče CRD 4 a otázky likvidity. Pane Lamberte, je tady obecné pravidlo, které se týká likvidity, to je v našem návrhu. Je mým úmyslem vzít v potaz také doporučení Bazileje a zajistit takovýto ekonomický projekt. Čili je důležité, abychom vzali v úvahu tento návrh, který se týká likvidity. Musíme požadovat po všech bankách, aby měli určité množství likvidity a pochopitelně to musí eh, kontrolovat eh, dozorovací orgány. Je to z technického hlediska nesmírně důležitá legislativa, protože to bude mít eh, dopad jak na finance, tak na ekonomiku a Myslím si, že je také důležité využít to období pozorování, protože Bazilej eh, v podstatě počítá i s tímto určitým obdobím sledovat situaci. Tato práce musí být provedena velice pečlivě, jak tedy v národním, tak v evropském kontextu a potom musíme udělat vše pro to, aby naše práce byla náležitě vyvážena, abychom zajistili výkaznictví, abychom pracovali pravidelně abychom zajistili veškeré postupy pro sledování. Takže věnuji pozornost této otázce. Chci uchovat ekonomiku, která je ambiciózní, chci se držet Bazilie, ale chci poukázat na dvě, dva specifické rysy, protože co se děje v Evropě a také co se děje v USA, ta první možná specifičnost, pokud to nás srovnám, že v podstatě tři čtvrtiny jsou financovány eh, bankou a ne jedna čtvrtina, jako je tomu v USA. A my jsme si eh, rozhodli, že Bazily budeme aplikovat na všechny banky a ne pouze na nějakých 15-20 bank. Pokud bychom aplikovali Bazilej jako eh, Američany pouze na ty velké banky, tak je to prostě jinak. Ale my jsme se rozhodli aplikovat mm, Bazilej na všechny banky a to je dohromady 8 tisíc bank, které fungují v Evropě. Takže na to pozor. 8 další kolega se zmínil o kumulovaném dopadu analýz reform je pravda, že je důležité zjistit, zda eh, ten sektor si vede lépe nebo nevede lépe, když bude dělat eh, analýzu dopadů eh, svého fungování, ale pochopitelně, když se udělá takováto analýza dopadů a potom se vydá, tak se velice často podceňují celkové náklady, někdy také se neberou v potaz možné výhody a může to naopak narušit stabilitu finančního systému. Mám tady jeden příklad ve svých materiálech. Například eh, Mezinárodní institut financí, je to takový think tank, eh, kde jsou zástupci daného sektoru, říkají, že na úrovni HDP euro 4,7 byl nárůst, eh, když se aplikovala Bazilej 3. 4,7 A potom tato, eh, tento výbor eh, odhadoval mnohem menší nárůst. V podstatě očekával, že to bude 0,19 a bylo to naopak 4,7 o čtyři roky později. Čili pokud tomu dobře rozumím, tak eh, musíme řešit ten dopad jednak sektorový, ale i celkový a vidíte, že tam je velký rozdíl. Takže to je, myslím, vše, co zmínili jednotliví poslanci. Pan Klot. Chtěl bych říci, že pracujeme na otázce derivátů a také na otázce primárních surovin. Cílem té volatility, která je velice závažná, velká v případě celé řady zemí, především v Africe, je tady velká závislost na dovozy potravin a někdy ten rozptyl je až 40 ta volatilita. Takže když vidíte tak ohromnou volatilitu, tak tyto země jsou skutečně eh, naprosto podvázány a například Senegal eh, musí dovážet rýži z Tajska. I když HDP eh, je úplně odlišné. Naopak Senegal je země, kde je ohromná řeka, je možné tam pěstovat rýže a měli by snížit svoji závislost na těchto dovozech. Ale pokud se podíváte na tuto volatilitu, tak eh, tady není spekulace. Je tady jasný fenomen. Je tady poptávka, nabídka a během určitého období, kdy z nejrůznějších důvodů ta nabídka stagnuje nebo se nezvyšuje, například máme různé eh, záplavy, sucho, klimatické různé problémy, tak eh, ta poptávka stoupá. A chtěl bych vám jenom připomenout, že se tady znásobila o 50% poptávka. V podstatě se zdvojnásobila, pardon, zdvojnásobila se e, zemědělská výroba, e, čili zdvojnásobí se e, zemědělská výroba do roku 2014. To je 40, pardon, 2040. Čili tady vidíte ty dopady, které mohou být vyvolány spekulacemi a to se snažíme řídit. Snažíme se to řídit na dvou, ve dvou oblastech. Jednak transparentnost, Čili v rámci derivátů zjišťujeme, kdo dělá co, kdo je zodpovědný za jaké operace, kdo dělá jakékoliv spekulace, super spekulace. Mohu vám říci, že jsme v evropském textu, patřičném evropském textu vytvořili určitý základ, aby ty operátoři neměli dominanci na trhu a chceme se vyhnout nekalé hospodářské soutěži. Čili chceme udělat to, co udělali američané v rámci MIFIDu, že se to má konat v říjnu. Děkuji, eh, pane komisaři, já jsem předsedkyně díky svému vysokému věku. Takže nyní se dostáváme k dalším kolegům, kteří se hlásí o slovo. Začnu s paní Madam McCarthy, která je místo předsedkyní. Já jsem chtěla být v tom prvním kole protože mám teď rozhovor s místním eh, rozhlasem. Chci být znovu zvolena, tam nezastupuji pouze Brusel. Chtěla jsem podpořit komentáře pana Goseze v tom smyslu, že musíme podporovat vaši aktivitu, pane komisaři. Samozřejmě my zde fungujeme kolegislativně, Eh, a podobně jako pan Schmidt říkal, chceme mít zodpovědné finanční služby. Mnoho z nás samozřejmě by bylo rádo, kdyby finanční sektor měl zodpovědnost sám za sebe a dokázal se regulovat sám a reformovat. Nicméně musím říci, že v některých blozích a jiných online článských, které jsem četla, eh, vůbec nevidím eh, nějaký důkaz toho, že by finanční sektor měl potřebu samoreformy. Eh, oni si spíše myslí, že politici hledají, jak říkají Maďaři, uzly na rákosí a chtějí nám házet klacky pod nohy. Eh, myslí si, že to jsou důsledky toho, že banky mají špatné PR a že my nechápeme, jak eh, trhy fungují a v podstatě říkají, že politici na evropské úrovni jsou ignoranti. Takže ano, musíme to všechno brát velice vážně. A skupina EKR, jak koukám, se ušklívá, ušklíbá, protože eh, často podporují iniciativy bank, ehm, jak jsem je zde popsala. Takže ano, my máme za úkol vytvářet legislativu, ale musíme ji i prosazovat. A mnoho našich kolegů už bylo informováno, že ve věci zprávy, za kterou jsem byla zodpovědná já, pokud jde o CRD3 a e, související témata, tak tam ne jeden členský stát, ale více členských států si tyto směrnice implementuje podle svého uvážení. Podobné je to s doporučeními rady. Všechny členské státy se k tomuto upsaly a každý si to interpretuje podle svého. Takže eh, chci se vás zeptat, jste vy připraveni v komisi eh, spolupracovat s námi, jako s parlamentem, uspořádat nějaký technický workshop nebo nějaké slyšení, tak, abychom zjistili, proč jsou takové rozdíly mezi legislativou, tak jak je vytvořena a tak, jak se implementuje v jednotlivých členských státech? Protože toto si myslím je problém, který, eh, je, který existuje pro veškerou legislativu, ne pouze pro finanční sektor. Eh, někteří z nás dnes večer odlétají do Irska, budou hovořit o bankovní krizi a chtěla bych se vás zeptat na toto v souvislosti s tím. Ehm, do jaké míry se díváte na alternativní způsoby řešení této situace? Situace v Irsku není dobrá a nelepší se. Daňoví poplatníci eh, vlastně nesou zátěž 15 000 euro na hlavu kvůli bankám a chci se zeptat, jestli je nějaký způsob řešení tohoto problému bez další zátěže vůči eh, daňovým poplatníkům. Já totiž eh, nevím, jak můžeme pokračovat eh, při existenci takovéto situace, která se vůbec nelepší. A nakonec eh, chtěla bych ocenit, že eh, jste byl ve Washingtonu ve Spojených státech a podíval jste se na to, jak probíhají reformy finančních sektorů tam. To znamená, že sledujete i tu, i tu globální scénu. A chtěla bych vás požádat, až tam pojedete příště, prosím, setkejte se s vrchním návladním, vrchním státním zástupcem v New Yorku, který řídí Eh, vyšetřování eh, krize eh, a jejich, jejich a, a toho, co jí způsobilo ve Spojených státech. Možná by se hodilo něco podobného uspořádat v Evropě, minimálně v Irsku. Mnoho lidí totiž tvrdí, že za tu krizi můžou vlády a nikoli finanční sektor samotný. Máme tady dalších sedm zájemců, takže bych požádala, abyste byli stručnější, možná stručnější než paní místo předsedkyně. Nyní má slovo pan Gigol, prosím. Vážený pane komisáři, můj kolega Filip již vyjádřil naše hodnocení a proto to nechci opakovat. Víte, že sdílím jeho názor. Ale chtěl bych trochu vyjádřit své obavy, které v současné době mám. Možná jste postřehli protesty ve Španělsku. Eh, s, pod eh, heslem Skutečná demokracie. Myslím si, že toto musíme brát velice vážně. První protesty se konaly na Place de la Bastille pod stejným heslem. Stejné protesty u Brandenburské brány stále více občanů protestuje v Irsku. A jsou to protesty, které v podstatě říkají toto. Náklady této krize nenesou ti, kteří je způsobili, Nedostaneme se nikde dál u e, daní z finančních transakcí. Vím, že vy jste jiného názoru, ale prostě dál se nedostaneme. A současně vidíme, že krizová zátěž ve slabších zemích je stále větší, zatímco v těch silnějších zemích, a já mám to štěstí, že z jedné takové země pocházím, e, tam panuje názor, u nás je všechno v pořádku a bylo vždycky všechno v pořádku a eh, jenom některé státy v některé části Evropy nejsou schopny řešit krizi. A nabývá se dojmu, že eh, tato krize vzniká tím, že se alokuje kapitál v určitých částech a tam samozřejmě privátní sektor hraje velkou roli. Když eh, jsou pravidla, která jsou nesprávná a za ně je zodpovědný příslušný stát. Vím, že přemýšlíte o finančních trzích eh, nejenom technicky, ale také politicky. Víme, že při realizaci bazilejských pravidel se mají eh, likvidní záležitosti zeslabit. Eh, zvažujete, že nebude žádný average ratio level Stejně tak u zátěžového testu u bank se nepodařilo ani komisi, nikomu jinému také e, tyto zátěžové testy nějakým způsobem udělat věrohodné. Nedostali jsme vůbec žádnou odpověď na to, proč ta kniha o bankách se neuplatňuje a proč, když dochází k rizikům u veřejných půjček se nic neděje. Stručně řečeno, budu hned hotov. Kdybych to řekl velice stručně, tak jestliže vzniká dojem, že Evropská komise nyní nechá prostor pro lobbysty, aby vždy někde se objevily nějaké výjimky a není konsekventní u příslušných předpisů, Eh, tak eh, pro eh, špatné banky se nenachází správné pravidla. Myslím si, že tím také ohrožujeme demokracii. Stejně tak protesty eh, v Madridu ve Španělsku ukazují, s jakým ohněm si zde zahráváme. A já vás můžu pozbudit pouze proto, abyste opravdu udělali tvrdé předpisy pro CRD4 a abyste předložili opravdu rezolitní režim pro banky, protože to je jediné to, co nám pomůže při stavbě Evropy. Pokud chcete slyšet odpověď, je nás ještě pět, tak prosím, buďte struční, protože musíme skončit 18.30. Eh, Děkuji panu komisaři za jeho ochotu ke kompromisu v rámci finanční krize. Bylo již řečeno, že je to opravdu velice nákladný systém. Eh, ještě k něm půjčkám je to otázka také hypotekárních, hypotečních úvěrů. A I zde jsme se dostali svým způsobem ku předu. Je to první krok, ale jak to má pokračovat dále? Dále k těm zprávám ze zemí. V oblasti Omnibus 2 došlo ke kompromisu a na štrasburském zasedání byli někteří, kteří říkali, že z naší strany požadujeme horizontální řešení. To znamená pozměnění e, účetnictví a e, zúčtovací linie. Řekli jste, že tuto e, linii e, zúčtování chcete změnit. Jakým způsobem? Třetí bod. Zde mě jde o dialog s uživateli finančních služeb. Právě uživatele finančních služeb jsou ti, kteří poskytují prostředky také pro průmysl. A myslím, že zde je zapotřebí také otevřeně předložit informace. Je třeba, aby byla zajištěna odpovědnost společností a potřebujeme širší koncepty. Není mikrofon. Thank you, Commissioner. Um, Děkuji. Eh, pane komisaři, eh, abych navázala na to, co říkal Lišvic, já jsem si jistá, že chcete dosáhnout dobře fungujícího, dobře regulovaného a dobře dohlíženého finančního sektoru. To je v srdci vašich ambicí pro celou Evropu. Děkuji vám za to přesvědčení, které jste zde demonstroval a za to, že jste zdůraznil důležitost zátěžových testů a důležitost eh, znovu vybudování důvěry Ehm, nejenom mezi investory, finančními trhy a, a politiky, ale i ehm, když mluvíme o lidech, které zde zastupujeme a mezi e, bankovním sektorem. Tyto zátěžové testy jsou podle mého názoru naprosto klíčové. Loni se nám nepovedly a letos tu chybu nesmíme opakovat. Na posledním zasedání ve Štrasburku, jak víte, mnoho lidí z, těch, z tohoto výboru eh, dlouho do noci debatovalo o těchto zátěžových testech a klíčové téma, které jsme identifikovali, je, proč jsou eh, dluhy eh, které jsou uvedeny v, na, na výsledovkách bank a tak dále, proč o nich nemluvíme? Proč to není riziko, které je klíčovým faktorem v těchto zátěžových testech? Takže já bych vás chtěla poprosit, vysvětlete nám logiku tohoto přístupu. Protože přece hledáme potenciální rizika, ne? Děkuji vám za to, co jste řekl o likviditě, pokud jde o CID3 a pokud jde o otázku pana Lamberta. Eh, likviditu potřebujeme při opatřeních pro banky. Existuje několik institucí však, které, eh, zejména z té země, kterou vy dobře znáte, kde vidíme indikaci toho, že e, zde budeme mít e, velký vliv na dlouhodobé financování dlouhodobých projektů. Kalibrace poměru likvidity by opravdu mohla poškodit e, možnost investice do například evropských budoucích energetických potřeb, potřeb infrastrukturních a tak dále, do, do těch hlavních projektů, na které se dlouhodobě chceme zaměřit. Takže dlouhodobé financování. Eh, podobnou věc říkají i pojišťovny, pokud jde o Solvency 2. Co děláte eh, ve věci eh, té dlouhodobé potřeby dlouhodobých investic v Evropě? Děkuji. E Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat panu komisaři za projev, který nám předal ten projev z Humboldtovy univerzity. Je velice důležité, abychom se podívali i na evropský i na evropskopolitický rozměr eh, těchto opatření v této době. Mám tři dotazy. Jednak. Některé části textu, které nám zasíláte, Eh, jsou to texty, které eh, dáváte k dispozici i svým kolegům? Mluvíte o transakcích. Eh, myslíte, že byste nám mohl říci datum, kdy komise uzná tento cíl a stanoví termín, do kdy bude splněn? budete mít dostatečný vliv u ostatních komisařů, tak aby eh, toto bylo prosazeno na tom evropském měřítku? Za další, eh, jeden z úspěchů komise v parlamentu bylo eh, vytvoření té do, dozorovací architektury. V rámci této struktury je, byla posílena role evropských institucí. Ale důležité je, že v praxi Eh, jak se vytvářejí legislativní texty, je, eh, by, by neměla být moc evropských institucí podkopávána. Eh, mluvíme například o prodeji na krátko a o dalších opatřeních, které by měly zůstat tak, jak byly ve zprávě Carfer a v dokumentech od komise, protože eh, úroveň prodeje na krátko by měly mít eh, nějaký vliv, který mít nebudou, pokud v rámci trialogu budeme mít od komise konstruktivní přístup. A další bod je Poslední bod je o, ohledně třetí iniciativy a týká se zprávy bankovní krize. Eh, pokud vím, tak toto přijde na pořad jednání až po těch zátěžových testech, ale 24. 25. Eh, tam bude jednat eh, rada a hlavy států. A už bylo rozhodnuto, že po zátěžových testech budou intervenovat přímo jednotlivé členské státy. A já si myslím, že to jde proti tomu evropskému rozměru, se kterým vy jste souhlasila, který byl uveden eh, v dané zprávě jakožto nejlepší způsob řešení bankovní krize. Nemyslíte, že se tím dostaneme do spirály, státního dluhu, kdy problémy bank budou ještě zhoršovat tu situaci, která už je v Evropě tak dost hrozná. Já tomuto přístupu nerozumím a trošku se obávám, že některý ten obsah eh, vašeho textu je tak trochu vykotláván. Děkuji. Thank you very much, Mr. Commissioner. Um, I wonder... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, mít dvě otázky jste velice významný člověk, setkáváte se s ministry financí z celé Evropy a říkám se, zda v některých těchto diskusích se ministry financí eh, vnímáte um, atmosféru. Jak to vnímáte, že nemůžete utratit více, než vyděláte? A přitom viníte ostatní za potíže, které vznikly. Můj druhý dotaz. Celá řada kolegů zmínila nebo poukázala na eh, ne- nekryté prodej na krátko, CDS a má kolegyně hovořila o dlouhodobých investicích a myslím si, že všichni ze všech politických skupin máme stejné stanovisko. Musíme mít dobré financování bank, to je důležité a Jeden z návrhů ze strany Evropského parlamentu, který se týká nekrytých prodej na krátko a CDS, je takový, že když se stěžuje sektor, tak možná úvěrové linky jsou použity z menších bank, protože investiční banky nemohou zajistit svůj, svoje vlastní riziko v případě použití CDS. Vy slyšíte takovéto stížnosti, že to může narušit partnerství mezi soukromým veřejným sektorem nebo mezi členskými státy při použití těchto nástrojů, tak jak zajistíme konzistentnost? Jak zajistíme, aby tady existovala konzistentnost a soulad s tím, co nabízíme v legislativní oblasti a v našich aspiracích, abychom povzbudili investory do dalších projektů. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, omlouvám se, že jsem zde nebyl na začátku této diskuse. Musel jsem bohužel být eh, jinde na jiném výboru, kde jsem byl zpravodajem. Eh, připravil jsem si otázku, ale místo ní se zeptám na něco kratšího. Eh, je to poměrně zásadní otázka, pokud jde o Řecko. Jak víte, řecká vláda včera uznala, že přímo prodává všechny společnosti vedené na burze, které mají nějaký stupeň veřejného vlastnictví. Seznam je to velice dlouhý. Je to přístup, který podpořila i komise. Můj dotaz je tento. Všechno společnosti, u těchto společností, které jsou vedeny na burze, myslíte, že mají nějaké malé eh, podílníky, případně nějaké záchrané fondy, eh, Eh, respektive myslíte si, že toto je ten nejlepší přístup k dané situaci? Nemyslíte, že se tím pouze opakují eh, špatné zkušenosti například s prodejem telekomunikační společnosti v Řecku, eh, což tehdy vedlo k velice, k velice nepříznivým výsledkům? protože faktem je, že ten telekomunikační balíček eh, eh, pro situaci v Řecku eh, prošel, ano, ale nemohl byste zjistit, zda tehdy nedošlo k porušení nějakých Eh, nějakých zákonů společenství a zda se to neděje náhodou po druhé, protože je dost možné, že tím, že prodáme vlastně i tyto fondy, tak přijdeme o dost peněz, protože to jsou často fondy pracovníků eh, a zkrátka jde jenom o zisk německých, zejména německých nadnárodních společností. Děkuji, pane komisaři. Na úvod malá informační otázka. Zmínili jste se o Bazileji 3. Nyní víme, že Bazily 2 nebyla patřičně amplikována a transponována v členských státech, takže eh, by mě zajímalo, jak ta situace vypadá. A mám dvě dotazy, které jsou odbornější. První věc s odkazem stanoviska předsedy komise, který hovořil, že je nezbytné vytvořit reporting, čili výkaznictví, hodnocení jednotlivých zemí, jednotlivě účtů podniků, především v těžařském průmyslu, což je velice důležité pro rozvojové země a vlastně vykořišťování nebo získávání jejich zdrojů. Nicméně otázka zní, jak budeme vytvářet normy, účetní normy. A váš před, předchůdce vytvořil takzvanou monitorovací skupinu, která měla pouze transformovat samoregulaci a samodohled, čili k tomuto bodu opět se zajímám o ty standardy nebo normy eh, v jednotlivých zemích, když se bavíme o této otázce. A pokud se skutečně zajímáte o tento problém, to znamená investice v rozvojových zemích, tak byste měl také cestovat eh, s panem kolegou Šemetou a podívat se na to, co to dělá s eh, daněmi. A to je moje nejdůležitější otázka. Veškerý balíček dohledu, na kterém jste hodně pracoval, eh, tak jste vytvořil určité orgány a chcete zajistit eh, stabilitu finančního trhu. Dnes víme, že veškeré pohyby kapitálu nejsou nutně přidanou hodnotou pro ekonomii, která je získává. Celá řada mezinárodních organizací eh, se tím zabývá a vidíme, že eh, existence spekulativní bubliny v oblasti nemovitostí nebo v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví může vést k makroekonomické rovnováze, která může být zcela zásadní, velice kritická. Já si pamatuju, že komisař reagoval přímo, vytvořil eh, směrnici v té dané oblasti, ale jak chcete reagovat na tuto velkou výzvu, která je vysoce reálná? A poslední aspekt, pokud chceme mít nástroje a chceme zjišťovat, co se děje na kapitálovém trhu, tak vím, že v rámci centrální banky se lidé obávají toho, že dochází k určité standardizaci titulů, které informací o titulech eh, veřejných eh, eh, aktiv. Čili byla provedena eh, anketa nebo studie eh, společnosti Standard Poor's, která se zabývala informacemi ve veřejné sféře. Vím, že jako komisař, který se zabývá vnitřním trhem, především finančním trhem, tak zcela jistě se touto otázkou také zabýváte. Děkuji. Máte tady celou řadu dotazů, takže chtěla bych poděkovat předem tlumočníkům za jejich ochotu. Máte čas do 18.40. Takže jako vždy děkuji tlumočníkům, pokusím se být maximálně stručný, přesný a pokud to nestihnu, tak předám odpověď písemně. A já také budu muset odejít, protože mám domluvenou další schůzku, takže prosím, to pochopte. Taní McCarthy se vrátila, Chtěl bych jí poděkovat, eh, že se zmínila o několika bodech, ale já nevěřím v naprostou autoregulaci. To byla, myslím, taková velká, ale špatná myšlenka. Začátkem globalizace, že v podstatě trhy budou schopny se samoregulovat a volný obchod v podstatě se bude řídit sám. Víme velice dobře, že to je slabina a nyní týden po týdnu v rámci také rozhodnutí G20 se snažíme vytvořit celosvětové řízení a zprávu, v rámci kterého budeme konsolidovat evropskou, evropské řízení. Dále paní McCarthy se mě zeptala také na makovní krizi v Irsku. Čili otázky nebo problémy, které se týkají Řecka, Portugalska, Irska, nejsou stejné povahy. Paní McCarthy už jsem, myslím, říkal, že pokud bychom před dvěma lety v případě Irska a irských bank, pokud bychom měli určité nástroje a možná i jiná opatření, určitého předvídání, jak vyřešit vznikající krizi, pokud bych tam měli náležitý eh, dohledu interního i externího, který by byl náležitě zaveden, tak eh, zcela jistě ta bankovní eh, krize v Irsku by nebyla tak závažná. Já si myslím, tam byly určité konflikty zájmů, se týče zprávy, potom tam selhal dohled, dozor, v podstatě to tam probíhalo bez jakékoliv eh, kontroly, bylo to všechno velice velkorysé, štědré, čili pokud by tady byly nástroje, na kterých nyní pracujeme v eh, oblasti externího dohledu, interního dohledu, řízení, likvidace, pokud by to vše už bylo k dispozici, tak eh, proto jsem také říkal, že opět musíme vážně, ale rychle pracovat na těchto otázkách, protože ten trh je mnohem rychlejší než my. Je rychlejší než demokracie. Takže to je vše, co bych tomu chtěl nyní říci. Také bych vás chtěl přesně informovat o situaci takzvané eh, transatlantské kalibrace doslova. Byl jsem třikrát v USA, pojedu tam také příští eh, týden, setkám se tam se zástupci dohledu, ministr financí a tak dále, čili mám určitou představu pro dvacítku, jak je aplikována tedy v USA a v Evropě. A e, také je důležité, co se děje v Číně mezi dalšími partnery, čili z našeho hlediska valná většina transakcí je e, s Amerikou, čili proto se bavím o, e, zmiňuji o Americe. Čili já mám určité obavy, které vyplývají z těchto návštěv je tam zákon, který byl zaveden. A nyní to je odpověď také paní Beres. Otázka, co se týče konvergence a účetních systémů, dovedu si představit eh, ta pravidla IASP. V Evropě se to dělá asi hlediska eh, tržní hodnoty. Není otázka různorodosti. Pracujeme na konvergentnosti těchto pravidel IASP. Je to otázka zdanění a pojišťovnictví. Já se na, ta, na ty otázky dívám velice podrobně spolu s americkými partnery a také se zase zabývám tématy, které nejsou předmětem jednání vašeho výboru, ale například je to otázka veřejných trhů. Například, když se díváte na otevřenost amerických společností a evropských společností, tak je tam ta situace odlišná. Pan komisař de Kuchte vás bude informovat také o transpozici GPE. V podstatě tato otázka nebyla transponovaná v Evropě. Já si myslím, že v Americe tuto otázku řeší mnohem lépe než my. Takže to je jenom otázka mé návštěv USA. Co se týče odměn a zavedení textu, který paní McCarthy velice dobře zná, to je to CDR3. Byl jsem pozván několikrát, abychom řešili tuto otázku podrobně. Členské státy nás informují o transpozici těchto pravidel a pokud je tam pouze částečné uplatnění CDR3, ale bohužel některé členské státy nás vůbec neinformovaly o transpozici těchto pravidel a zavádějí, tedy nebo v tuto chvíli se dostávají mm, do problému, protože řešíme otázku porušení těchto pravidel eh, spolu s těmito státy. Čili musíme velice efektivně zavést pravidla této směrnice. Otázka zní, zda členské státy je transponují správně a ty, co je transponovali, tak potom je otázka, jestli to také aplikují banky. Já nejsem dozor. Já musím dát také důvěru orgánům dozoru, které potom dohlížejí nad jednotlivými bankami. Ale mohu říci paní McCarthy, že budeme mít takový společný seminář eh, spolu s Evropským parlamentem i komisí. Já si myslím, že by to bylo dobrý, dobré. Je to dobrý nápad, abychom eh, se na to spolu podívali. Co se týče Irska, tady už jsem odpověděl. V podstatě Věříme, že ty reformy době, proběhnou dobře. Irské orgány skutečně řeší velice obtížnou situaci, řeší odvážně, mají naši podporu a spolu Evropská centrální, spolu s námi a s eh, Centrální Evropskou bankou situaci řešíme co možná nejlepším způsobem. Chtěl bych také poděkovat za podporu panu Kigoltovi co se týče Řecka, Portugalska, Irska, tak tady je celá řada prvků, ale v podstatě můžeme hovořit o krizi v rámci krize. Čili ta odpovědnost je skutečně veliká. Musíme jednat chladnokrevně, také z hlediska solidarity, ale já jsem přesvědčen a proto vzdávám hold eh, práci pana komisaře Oli také jsem zmínil Evropskou centrální banku a řízení této banky. Já si myslím, že v rámci této krize je jsou tady prvky, které ne, se nedotýkají celé eurozóny, ale jednotlivých členských států eurozóny. Čili musíme být obezřetní, ale musíme právě řešit tu otázku eh, řízení zprávy eurozóny, evropské ekonomiky. Tady Vím, že byla pracovní skupina, která pracovala v konventu před deseti lety, tam se řešila otázka ekonomického řízení. Asi se na to vzpomenete, paní kolegyně, že jsme měli takový eh, rámec, eh, určitý plán. Ano, nehovořím o tom návrhu, ale hovořím o tom výsledku. Pan Vigo se na to možná taky vzpomene. Je to 10-15 let, když eh, jsme to řešili takže děláme to, co je naším úkolem z hlediska eura a eurozóny, co se týče rozpočtu a také solidarity. Co říkal pan Giegold, už jsem to říkal před několika dny v Berlíně, kdyby země eurozóny byly eh, samotné, tak nemohou být osamoceny, ale musí pochopitelně také dodržovat veškerou kázeň, ke které se eh, přihlásila spolu s ostatními zeměmi eurozóny. A je to tedy především otázka rozpočtové kázně. Čili musíme eh, mít správný rámec, pravidla, dodržovat je transparentně a v případě každé jednotlivé země ta musí také odvést svoji vlastní práci sama za sebe. Pan Giegold, eh, jste ze země, kde máte určitou koalici, máte tam také dlouhodobou rozpočtovou stabilitu a zcela jistě nemůžeme budovat eh, náš růst na um, dluhu, aby budoucí generace to museli splácet, jinak to bude čím dál tím dražší. Čili to je zcela jistě poučení, které si musíme vzít k srdci, ale otázka a především eh, otázka eurozóny je velice důležitá otázka zprávy eurozóny. Další kolega se zmínil o textu CRD 4. Eh, ano, vyslechl jsem si vaše poznámky a naší ambicí je, abychom aplikovali Bazilej 3. Chtěl bych ověřit, nebo říci, že výbor Bazileje si je jist svými návrhy. Například se to týká otázky likvidity. Vím, že na těchto otázkách stále pracují, protože je to nesmírně složitá oblast. Dále otázka toho pákového efektu. To řešili um, guvernéři centrálních bank, eh, orgánů dohledu musíme vytvořit eh, pravidla v rámci druhého pilíře. Eh, do roku 2016 budeme sledovat situaci, potom to budeme převádět do pilíře 1, protože musíme mít naprostou jasnost, že je to efektivní způsob. Eh, to znamená, že ten pákový efekt musí být dostatečně efektivní a musí být také závazný, ale musíme mít jistotu, že je ten správný. Ano, přebírám veškerou zodpovědnost a Zmínili jste se o myslím, že paní Swinburne. Paní Vicky Ford. Nevím, jestli říkala sama tuto otázku, ale stále jste se o tom zmínila. Pan Kamal eh, se zmínili o dlouhodobém financování. Ano, chci věnovat pozornost eh, tomu, co se děje v evropské ekonomice a jaké to bude mít dopady. Co se týče bank a tedy eh, dozoru. Já pochopitelně beru v potaz vše, co oni říkají, tak jak jsem to říkal všem guvernérům, kteří se k tomu vyslovili, ale musíme věnovat pozornost jednotlivým specifickým rysům bankovního sektoru v Evropě a jakou úlohu se hrává v evropské ekonomice. Pan Sanchez Presedo se zmínil o, o směrnici o hypotečních eh, úvěrech. Týká se to první etapy. Chtěl bych mu poděkovat za práci, kterou odvedl. Co se týče působnosti, tak je to velice cílené. Musíme začít úvěry, které eh, se týkají spotřebitelů. Pan Sanchez Presedo i paní Beres eh, se zmínili o tom výkaznictví jednotlivých zemí. To je velice důležité téma, je to zcela jistě eh, také priorita, jak bojovat eh, proti korupci v třetích zemích, především v Africe. Pracuje tady jeden výbor eh, na těchto otázkách a je to otázka také globální koordinace, celosvětové koordinace a jak bylo zmíněno, já osobně jsem se zúčastnil všech zasedání ESB, ASP eh, v New Yorku, čili vždy jsem byl přítomen na všech zasedáních. Bylo to vždy velice zajímavé, velice jsem pracoval. Je mi líto, že pan Pascal Lama zemřel musíme respektovat úlohu monitorovacích rad, které se rozšiřují a pracujeme tedy na otázce řízení, pro, na otázce větší transparentnosti a veškerá rozhodnutí, která jsou přijatá, musí vést k určité eh, koordinaci těchto bank, které jsou součástí IASP. Čili ještě nad rámec tohoto řízení je tady úloha dozoru e, IASP. Například jsou tady projekty, které se týkají leasingu anebo dalších věcí, které se objevily v nedávné době. Ještě bych chtěl paní Beres i panu Sanchez Presedo říci, že v tuto chvíli otázka IASD a vykazovací povinnosti a celkové účetnictví je velice důležitá. Musíme na ní pracovat. Chtěla bych se ještě vyjádřit k těm zprávám v jednotlivých zemích. Evropa nemůže čekat. Musíme se uh, ujmout své vedoucí úlohy a roku 2011 jsme dali čtyři odpovědi a v tuto chvíli pracujeme na legislativě. Pan Berozo dnes se ráno o tom zmínil chce transparentní směrnici, abychom mohli zavést eh, do října tyto otázky a týká se to podniků, zmínil se o tom pan Gigold. Je to směrnice o účetnictví, a která se bude týkat všech typů podniků, čili nejen eh, tedy dialogu v rámci G20, ale musíte pečlivě poslouchat. Chtěl bych vám říct, co si myslím o těchto opatřeních, ale pochopitelně musím ještě pracovat v rámci kolegia, takže další téma, kterým se eh, zabývám, je působnost této budoucí legislativy. Zda se to týká pouze těžebního průmyslu, které je zcela zásadní, a nebo se to týká i dalších eh, sektorů kam bych také tuto legislativu chtěl zavést, a to je oblast lesnictví konkrétně. Takže to jsou veškeré požadavky. Zda tady máme postupovat projekt od projektu, země od země a musíme brát v úvahu také náklady spojené se zavaděním všech těchto opatření. Čili já nechci, aby Evropa byla méně uh, ambicioznější než ten americký Frankův zákon, čili nemůžeme být méně ambicioznější než eh, Amerika. Pan Gigold eh, a paní Swin Byrne se zmínili o zátěžových testech, stejně tak Vicky Ford. Chtěl bych připomenout, že nyní probíhá vlna testů a má být mnohem přísnější než ta, to předešlé kolo testů. Chceme se podíváte na scénáře, které berou v úvahu ještě méně eh, příznivou situaci, chceme opět posílit transparentnost na úrovni eh, referenčního kapitálu, také chceme zavést mnohem přísnější benchmarky, takže doufám, že ten základ jako takový bude lepší, ale bylo zmíněno, že tady existují zátěžové testy, pochopitelně vždycky ty minulé testy bereme jako určité poučení pro ty příští testy, aby ta příští vlna, to příští kolo bylo lepší. A také je tady otázka takzvaných backstopů eh, pro jednotlivé členské státy, kdy musíme počkat na konečné výsledky. Paní Ford eh, se také zmínila o e, státních dluzích, o takzvané banking book. Banking book to řeší bankovní instituce, které se nacházejí v Londýně, berou v úvahu e, expozici neboli vystavení s rizikům. Zároveň jsem věnoval pozornost otázkám pojištění, penzijních fondů a to není úplně stejný text, jako je Bazilej 3, protože v případě Bazileje 3 máme celkovou eh, směrnici stovky stránek, je to otázka solvability, ale jsou to technické otázky. Co se týče eh, předvídání, musíme podobně postupovat i v případě penzijních eh, fondů Ano, v rámci um, kolegia na komisi také eh, bojuji za tzv. projektové obligace. Tam, eh, myslím, že na prvním zasedání tohoto eh, kolegia, kdy jsme byli jmenováni do své funkce, tak jsem okamžitě zmínil otázku těchto obligací, ale také těch daní z nadnárodních transakcí. V radě, nevím, jestli tento týden nebo um, minulý týden jsme probírali otázku prodejů na krátko a já jsem to díky vaší podpoře probíral také eh, v rámci nařízení. Je to podpora ESMA této agentury a nemůžeme prostě přijmout ten či onen text, který by eh, v podstatě podlomil působnost pravomoc, která byla dána agentuře ESMA. Opět čekám na výsledky zátěžových eh, testů, abych mohl prosadit projekt, na kterém jsem již hodně pracoval. Je to otázka eh, likvidace bank. Nyní pan Kamal. Je to odpověď také panu Gigoldovi. Týká se to zajištění trvalého růstu, trvalé udržitelného růstu. Nemůžeme tedy budovat na dluhu. Co se týče prodejů na krátko, z důvodu, které jste sám uvedl a já s tím souhlasím. Co se týče dopadu na likviditu, tak tady jsem přijel určité rozhodnutí v rámci úvodního návrhu komise, kde jsme chtěli navrhnout eh, zákaz nekrytých prodejů na krátko. Čili musíme vytvořit evropský rámec, abychom se mohli rychle rozhodnout a spolu, abychom mohli zavést tento základ, pokud situace na trzích to bude vyžadovat. Čili budeme rychle společně rozhodovat. To bude velký pokrok v oblasti těchto prodejů na krátko a probíhá diskuse, která se týká tohoto tématu. Paní Ford a pan Kamel také hovořili o dlouhodobých investicích, je to pro mě priorita. Musíme opět dobře nastavit CRD 4 a pan Pracujeme na dlouhodobé, dlouhodobých investicích, abychom zlepšili investice v evropských bankách, Evropské investiční bance a společně s panem komisařem Tajánem chceme také e, zvýšit podporu rizikovému kapitálu, který je důležitý pro dlouhodobé investice. Další kolega se zmínil o tom, co se děje v Řecku a pochopitelně velice dobře chápu vaše obavy stručně byla přijata rozhodnutí ze strany řeckých úřadů a orgánů a do těch se nemůžeme vněšovat. A potom, byl uzavře, potom byla uzavřena dohoda se Mezinárodním měrovým fondem, eh, s komisí, s Evropskou centrální bankou a chtěl bych vás ujistit, že ze své funkce budu Eh, dohlížet, aby evropské právo a zákony byly patřičně uplatněny v případě této dohody. Paní Beres se, se zmínila o informacích, které můžeme, musíme náležitě využívat ze strany nejdůležitějších poskytovatelů finančních informací. A já bych chtěl eh, podpořit pana komisaře Almuniu, který také vytvořil konkrétní nástroj. Ano, situaci sleduji zblízka, takže vám odpovím i písemně, ale vím, že pan Almunia se e, zabývá nástroji, které jsou používány v oblasti hospodářské soutěže. Čili hovořil jsem dlouho, budu muset odejít, ale pochopitelně se máme kdykoliv k dispozici. Děkuji, uvidíme se určitě brzy. Chtěla bych poděkovat všem tlumočníkům, že umožnili panu komisaři, aby mohl dokončit eh, svůj příspěvek a příští zasedání našeho eh, výboru se bude týkat až eh, ve Štrasburku v pondělí 6. 6. A takže ještě jednou 6. 6. bude další zasedání a tímto tuto schůzi končím. Děkuji.